podniků je skutečností a také zdůrazňujeme, že musíme dodržovat standardy Mezinárodní organizace práce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní následuje paní kolegyně Grez jednu minutu. Já bych chtěla nejprve, pokud dovolíte, jménem